Kolegové, navrhuji, abychom začali. E, zatím tady nejsou všichni, já chápu, že e, tedy ty, e, nej, ty špičky EPP jsou v Palermu tento týden, minulý týden to zase byli socialisti. No. A to nám ale usnadní hlasování tato nepřítomnost, ale my toho hlasování za stolik dneska nemáme. Máme program, který není příliš nabitý, takže my se pokusíme eh, ho vyřídit samozřejmě eh, s veškerou péčí, ale možná eh, skončíme trochu dříve, tak abychom hned poté mohli se sejít s koordinátory a využít i toho, že tady budeme mít tlumočení až do 12.30. Bod 1. Přijetí programu. Na programu máme pár změn, které nás čekají. Bod 9. Stanovisko pana Abada. Ehm, na žádost pravodaje jsme to odsunuli na 23. 24. 20. května. Eh, takže protože on patří mezi ty kolegy, kteří nejsou dnes v Bruselu a body 10, 10 11, návrhy stanoviska Juty Hauk o eh, agenturách ENISA a eh, SA. O tom se hovořilo minulý, minulé pondělí a já připomínám, že 16. květen poledne to je termín pro pozměňovací návrhy s tím, že se bude hlasovat 15. června takže to je vyřízeno. Bod 7, mm, e, pan Haglung, Zelená kniha a jeho stanovisko na žádost zpravodaje navrhuji, abychom to přesunuli na příští schůzi. Ale máme zde další stanovisko panu Haglunda, mm, které tady přednese. Je tady, vítám ho. A on kýve, že to je tak, jak říkám. Pokud nejsou další poznámky k programu, tak já tady vítám pana Begeho, dnes tady hlavní představitel EPP, který si radši vybral Brusel než Palermo. Takže tím je pořad jednání přijat. Sdělení předsedy. Zde máte v, našich, v našem biltenu, tedy ty jazyky, které jsou k dispozici a samozřejmě eh, všechno je vysíláno na webu, jako vždy, a navrhuji, abychom hned přišli, přešli k bodu 3 programu, což je práce na rozpočtu 2012, respektive jeho příprava a návrh mandátu k třístranému jednání a <clears throat> naší hlavní zpravodajkou je Francesca Balzány, která vypracovala návrh zprávy, za což děkuji a navrhuji hned, aby si vzala slovo Francesco. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. 20. dubna komisař Levandovský nám představil návrh rozpočtu komise je to návrh, který ale přichází v těžké chvíli, protože 20. dubna to bylo před Velikonocemi a kdy jsme eh, už téměř přerušili naši činnost. Takže eh, i eh, díky mm, našim spolupracovníkům, tak já jsem pracovala mm, sice na této zprávě, ale nemohla jsem se sejít s kolegy z politických frakcí. Tudíž zde, co bych chtěla dnes zdůraznit především, je, že tento dokument samozřejmě je velice vstřícný, otevřený všem inputům, tedy příspěvkům kolegů ze skupin, z frakcí a samozřejmě eh, je, budu, uvítám, když ho obohatíte především a především zde mm, eh, máme takový pokus Eh, který jsme se snažili vyjednat, a to je ta eh, konečná eh, stránka. Dološlo. A takže to je ta poslední část, to je vlastně taková syntéza toho mandátu a právě tady bych ráda, aby kolegové k tomu přispěli svými názory. A <clears throat> v květnu poté si eh, na toto téma vyměníme názory. Mm, já tedy jsem jenom chtěla zdůraznit, že to je dokument zatím otevřený a bude sfinalizovaný, jakmile budeme mít tu závěrečnou část, eh, která podle mě by měla být eh, jasným schrnutím, efektivním jasným schrnutím, schrnutím které dá tu konečnou línii tomuto mandátu. A dovolte ještě, abych Eh, se s vámi podělila o určité základní body, které bych chtěla zdůraznit. A ten hlavní bod, který podle mě je velice signifikativní, je, že eh, komise eh, velice se tam zaměřuje na mm, strategii 2020 a to jsme chtěli i my, aby tento rozpočet směřoval k plnění strategie 2020. 43,5 rozpočtu právě bude financovat ty položky, které se týkají strategie 2020. A proto je třeba, aby eh, toto mm, bylo osvětleno. A především když my jsme řekli, jaké mají být hlavní linie rozpočtu 2020, tak my jako parlament my eh, jsme eh, nechtěli eh, obecně, aby tam eh, byla celá ta strategie 2020, ale chtěli jsme některé body z té strategie, a to je výzkum, vývoj, věda, růst, eh, pracovní místa, malé střední podniky, zelená ekonomika, takže my jsme chtěli zaměřit se specificky na některé ty základní položky, které by měly být zohledněny v rozpočtu 2012 a které se týkají strategie 2020. A hlavní ty eh, položky, kde dochází k navýšení, možná některé z nich jsou překvapivé, třeba rubrika 3a, tak to jsou rubriky, které se netýkají strategických eh, položek, eh, ale jsou to navýšené položky, které eh, eh, v podstatě již figurovaly v té eh, strategii nebo ve finančních výhledech 2007-2013. A takže my ale bychom měli se zaměřit na to, eh, že bychom měli jít za rámec toho původního programování, tedy těch výhledů eh, na období 2007-2013. My bychom měli vyslat signál, co chceme zdůraznit ve smyslu té nové strategie. Dále inflace 2,7 A to je něco, co samozřejmě ovlivňuje všechny ty platby a 3, 7 eh, eh, procent zvýšení je celkově, když o toho odečteme, ale eh, když to odečteme tu inflaci, tak vlastně nám dojde, vyjde to, ten výsledek pouze zvýšení 1% a když to tedy očistíme o tu inflaci. Dále pokud jde o platby, tak je třeba si vzít do úvahy toto 80% rozpočtu je eh, rozpočet, který spolu spravují členské státy a ty platby, to není pouze zásadní mm, věc pro efektivní realizaci evropských programů, ale je to jediný i nástroj pro mm, eh, snižování <clears throat> pro, mm, je to i zásadní tedy proto, abychom eh, měli určité i e, dobré odhady ze strany členských států. Členské státy musí být schopny e, odhadovat e, ty své platby, aby potom nemuselo docházet k jejich snižování kvůli jejich špatnému čerpání. A takové podklady právě my od nich potřebujeme proto. Dále, pokud jde o Mm, té nutnosti, že musíme oživit ten rozpočet, ale ne nějak izolo, izolovaně. My se na to musíme podívat v širším kontextu finančních výhledů a to znamená z pohledu těch základních politických líní a cílů, které jsme si zvolili. A právě to je to, co chceme vyjádřit v odstavcích 16, 17 a 18, protože pokud chceme, aby docházelo k jasnému navýšení určitých položek, a aby to zapadalo do finančních výhledů, tak je třeba se eh, podívat, které ty položky z rozpočtu jsou strategické pro strategii 2020, jako Marco Polo, Galileo, sedmý mm, program vědy výzkumu. Takže to eh, eh, jsou tedy položky, které musíme navýšit, nebo jak, dále, jako jsou ty energetické sítě Erasmus, lifelong learning nebo dopravní sítě to, tam ty částky jsou skutečně skromné. To přece nemůže znamenat eh, nárůst o 5%, tak jak jsme se dohodli v článku 37 interinstitucionální dohody. Dále v rubrice 1 komise také deklaruje navýšení 12,5%, eh, eh, ale když se na to podíváme čistě matematicky, tak zjistíme, že to je 750 eh, eh, milionů. A dále mm, v sedmém eh, rácovém programu ještě máme 100 milionů, které tam zbývají, takže to je třeba tedy přičíst k těm dalším milionům, které jsou vyčleněny. A spolu ale je třeba se podívat i na to z pohledu nových kompetencí Lisabon, podle Lisabonské smlouvy které eh, znamenají, že máme nové problémy, nové výzvy, které musíme řešit. A proto by bylo zásadní vyčlenit více eh, zdrojů právě na eh, výzkum, vývoj, na energetickou soběstačnost, na udržitelnost naší energetiky. Takže, jak jsem řekla, Zdále máme rubriku 3a, která je problematická, také se týká imigrace například. Zde máme různé programy, které ale nejsou eh, považovány za něco naléhavého původně eh, zde, mm, ale je třeba si uvědomit, že to vychází z těch programů, které byly definovány na období 2007-2013 a z toho titulu také zde nedochází k navýšení fondu proti uprchlíků, pro, pro uprchlíky, ale eh, tyto prostředky teď bychom velice naléhavě potřebovali vzhledem krizi, krizi ke krizi ve Středomoří a pro financování Frontexu jak jsem říkal, rubrika 3b, tam nemá e, e, položky e, pro financování třeba sportu a to je něco, co také musíme zdůraznit, to je nová kompetence. A potom máme rubriku 4, zde opět zde je to až téměř pod úrovní těch původních finančních programů, je to podfinancováno. A ad altri importanti programmi europei Mikrofon Il tema della capacità poi di questa rubrica così delicata in questo v tomto okamžiku tato rubrika ale velice delikátní, eh, protože zde máme nové výzvy, jako je situace ve Středomoří a my bychom měli být schopni zde díky tomuto rozpočtu vyjádřit a jasně, že chceme tyto problémy eh, řešit a především v příštím roce. Potom rubrika 5 zde již v minulém roce jsme o tom hovořili, zde bychom měli dát pozor na to, aby ty mm, úspory, eh, nějak, mm, které zde máme, tak aby eh, potom eh, nebyly spíš takovou překážkou pro realizaci, efektivní realizaci našich programů. A já si myslím, že to je na žádost, která vyplynula z naší diskuze 20. dubna, tak já jsem tam dala takový eh, požadavek nebo apel pozor na tyto částky. A dále agentury. Samozřejmě je třeba dát pozor na jejich kompetence, na transparentnost a v případě eh, úspor eh, je třeba si dát pozor na to, aby náhodou ty strategické nástroje, nástroje nebyly podfinancovány, což by nakonec znamenalo, že bychom nebyli operativní. Děkuji. Merci, Francesca, pour votre... Děkuji, Francesco, za vaši zprávu, eh, za to, že jste ji připravila, že jste ji odprezentovala. Jako první hládá o slovo pan Bokroš. Máte slovo. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Mám zásadní problém s touto zprávou z hlediska podstaty věci, ale i z hlediska strategického, ba i taktického. Začal bych od strategie. Myslím si, že je důležité si uvědomit, že je to velký průlom z hlediska Evropské komise, totiž, že oni tady navrhují navýšení o 4,9 celkového rozpočtu na příští rok. Já naprosto souhlasím s mnoha věci, které, ta, věcmi, které zmiňovala Francesca ohledně priorit a politických ze strany parlamentu, tak ekonomických, které více přicházejí od komise, nejsou vždycky dobře obraženy v konkrétních číslech a v rozpočtové struktuře, tak jak to navrhla Evropská komise. Nicméně eh, prostě zkrátka pro nás není přijatelné, abychom vždycky jenom argumentovali, že litujeme, že eh, ta navýšení není větší, protože celý ten dokument je plný takovýchto lítostivých výrazů. Je tam minimálně 30 příležitostí, kdy se zcela jasně říká, že litujeme, že eh, není větší růst, žádný větší růst není a není tam jediná věta, kde bychom řekli, snad bychom měli raději více eh, snižovat rozpočet. Měli bychom eh, se podívat na tváře pravdě po Budeme jenom velice rádi, jestliže eh, v prosinci zjistíme, že tady je opravdu navýšení 4,9%, ale ono to nebude. Mohu vás ujistit, že do prosince už budeme velice spokojeni, když to bude aspoň 3% protože tohle takhle to myslí Evropská rada a možná i méně, když se zeptáte několika vlád, ale vidíme, uvidíme, co z toho vzejde. A co se argumentace týče, tak není jednotná v mnoha směrech. Eh, Vemte si například bod číslo 5. Tvrdit, že nemá smysl snižovat rozpočet Evropské unie, protože to nemá nic společného eh, s celkovým agregovaným eh, národním dluhem 27 členských států. To prostě není logické, to není nějak propojené. Musíme být zajisté obezřetní um, ohledně rozpočtu nejenom protože není dost vysoký, ale protože máme zodpovědnost eh, vůči našim daňovým poplatníkům, jak vynakládáme jejich peníze, máme s nimi zacházet efektivně. Takže tvrdit, že bychom neměli škrtat, protože je výše rozpočtu malá v porovnání celkovou výší dluhu. To je špatný argument. Myslím si, že je tomu přesně naopak. Jestliže je tady taková obrovská zadluženost v národních rozpočtech a ve veřejných sektorech členských států, pak máme o to větší důvod, proč být ještě obezřetnější a proč bychom měli podrobit podrobnému zkoumání všechny položky rozpočtu. Možná někdy, jak říká rozpoč- eh, Frančeska, bychom měli navrhovat navýšení, ale jinde zase snížení. Nevidím, že bychom někde navrhovali snižování. V neposlední řadě pak eh, taktická záležitost. Pokud eh, zvážíte poučení z toho, jak probíhala minulý rok jednání o rozpočtu, asi si všichni pamatujeme, že to bylo velice těsné, že to bylo velice tvrdé. Jsem tam eh, to vypadalo skoro tragicky, jak se věci vyvíjely při vší úctě vůči všem zúčastněným, včetně belgického předsednictví. Já si nemyslím, že to bude letos snazší. A máme rozhodně velký zájem, aby Evropská komise byla na naší straně a ne na straně Rady a tímto dokumentem si ji spíše znepřátelíme, než abychom ji eh, přivedli na naši stranu. Děkuji. Děkuji. Ran Firm. Děkuji, pane předsedo, a chci velice poděkovat paní Francesce Balzány. Myslím si, že to je velice konstruktivní a konkrétní zpráva. Měli bychom se podívat pravdě do očí. Co se děje v posledních letech? Rozpočet Evropské unie klesá eh, v porovnání eh, s evropskou ekonomikou, jako podíl na evropské ekonomice, bez ohledu na to, že sami nové členské státy kladou eh, řadu dalších úkolů, které se mají financovat z evropského rozpočtu. Nemyslím si, že jsme tady eh, slyšeli pravdivé vylíčení eh, reality. My jsme sem vlastně teď protlačili spoustu politik a programů pod eh, celým v rámci stejného stropu, takže to nedává správný obrázek. A na to musíme pamatovat, až budeme jednat i s radou. Myslím si, že komise zaujala vysoce obezřetný eh, na eh, přístup, navrhují nárůst o 4,9%, ale my už jsme učinili politická rozhodnutí o řadě eh, programu a to by bylo mělo k závěru, že jsme měli jít ještě dál, že máme politické závazky, sliby nejenom vůči členským státům, ale i vůči regionům, místním orgánům, vůči celé řadě důležitých součástí evropské ekonomiky. A škrtat více, než navrhuje komise, to by neprospělo členským státům, jak říká pan Bokroš. Ne, to by prospělo pár členským státům, ale většinu by to poškodilo, kdybychom se škrtali rozpočet ještě více, protože my přispíváme vlastně konstruktivním způsobem k rozpočtu členských států a určitě by se dala zlepšit kvalita výdajů, to zcela nepochybně ale neměli bychom zapomínat, že my platbami z rozpočtu přispíváme k oživení po krizi a o to asi hlavně jde paní Francesce Balzány. Proto si myslím, že bychom měli tlačit na radu, aby zareagovala na tuto výzvu. Co tedy chtějí? Oni sem přidali celou řadu nových úkolů, to je 2020, Lisabonská smlouva a z ní věci vyplývající, tak co s tím? Myslím si, že musíme mít strategickou diskusi o e, prioritách a zejména jako úlohu může hrát Evropská unie při oživení ekonomiky. Myslím si, že můžeme opravdu sehrát důležitou a konstruktivní úlohu a tady bychom měli rozvíjet naši strategii. Krom toho mě hlavně zneklidňuje rubrika 4. Myslím si, že se všichni shodneme, že je spousta nových potřeb, zejména co se týče politiky sousedství, hlavně na jihu, ve středozemí. Nevíme přesně kolik, víme, že komise přijde s novým sdělením, eh, s novým pozměněným návrhem ale oni už teď navrhují, abychom profinancovali některé priority tím, že seškrtáme rozvojový program IPA, DCA, předvstupní program a s tím já nesouhlasím, protože to jsou pro nás důležité politické priority a nemyslím si, že je správné, abychom seškrtali možnost eh, prostředky na eh, cíle milénia nebo rozšiřování Evropské unie a abychom z toho financovali nové priority ve středozemí. To není správný postup. Oni Oni to odůvodňují takhle, říkají, že eh, některé programy IPA a DCA se nedostatečně implementují. To je možná pravda, ale to není důvod pro škrty. Měli bychom naopak tady zlepšovat implementaci. To je důležité a vložit do toho úsilí. A v tom případě mě také zneklidňují některé škrty v kategorii v rubrice 5. Když velice seškrtáme administrativu, pak se to negativně obrazí na implementaci. Na to potřebujeme lidi, úředníky. Určitě můžeme být efektivnější, ale i tak měli bychom uvažovat hlavně o tom, kde máme priority. Tohle si myslím je krátkozraký přístup k financování, tím, že budeme financovat události ve středozemí, tím, že budeme seškrtávat IPA a DCI. Myslím si, abych to uzavřel, že Francesca udělala dobrou zprávu, ale měli bychom tam ještě dodat pár odstavců na konci. Myslím si, že ta zpráva má dvě úlohy. Za prvé má obecně pojednat o návrhu rozpočtu a nastavených prioritách. Zároveň je to ale i pověření pro dialog. A měli bychom se snažit zjistit, zda můžeme něčím opravdu dosáhnout v trialogu. Zda taková pravděpodobnost existuje, protože většinou to nebylo moc konstruktivní. V červenci jsme většinou moc nedosáhli. A někde před deseti lety já jsem byl zpravodajem na rozpočet a tehdy se nám podařilo trialogem vyřešit řadu věcí, ale to byla ojedinělá možnost. Ale měli bychom se snažit vyčlenit alespoň pár úkolů, kam bychom se měli, kde bychom se měli snažit k něčemu dospět při červencovém trialogu. Děkuji. Tentokrát eh, tedy si stanovíme cíl, abychom byli tak efektivní v rámci trialogu, tak jako to bylo eh, v roce 2003 díky tehdejšímu zpravodaji. Slovo má pan Haglun, liberálové. Eh, děkuji, pane předsedo. Já si Eh, myslím, že jsme byli trochu ve vzduchu prázdno, eh, tam, kam jsme dospěli loni v prosinci a myslím si, že bychom měli být trošičku opatrní v tom, co říkáme a vkládáme do dokumentu. Obecně si myslím, že většina eh, toho, co je v dokumentu, který předložila zpravodajka, je v pořádku, za to děkuji. A musíme rovněž uvažovat o tom, o co nám jde, jaké signály chceme vyslat s ohledem na situaci, do které jsme se dostali loni v prosinci. A tady si myslím, že bychom měli eh, usilovat o rovnováhu mezi tím, o co jde panu Bokrošovi a zpravodajce, protože když se nám to nepovede, i soudě podle eh, reakcí některých členských států na návrh komise před eh, velikonocemi, tak bychom se mohli zase dostat do takové situace a bylo by lepší, kdybychom se tomu vyhnuli. A zároveň se také vyřazuje, probíhá eh, paralelní vyjednávání. Mám Ehm, dotaz na Francesku. 0,7%, ehm, eh, to je odhad inflace. Odkud se to vzalo? Z Eurostatu nebo odkud? Protože pokud by se ukázalo, že ta čísla nejsou v pořádku, tak by to ovlivnilo celý ten scénář. Bod 12. Já velice vítám skutečnost, že Komise se snaží také nastavit negativní priority. Zní to zajisté negativně. Hovoříme o realokacích, to je zcela normální postup při finančním plánování, že se snažíme realokovat věci, než budeme žádat o další peníze. I my jsme i všur o tom hovořili a o to tady jde komise a to bychom měli vítat. A na základě toho, co tady bylo řečeno, jsem to pochopil tak, že možná, že některé věci se nebudou některým skupinám líbit. A myslím si, že ale ta koncepce realokací, nemyslím si, že bychom měli rovnou říkat ne. Pak 1a bod 17, 5% na legislativní flexibilitu. Máme, Francesco, eh, nějaká konkrétní čísla, kolik by těch 5% představovalo v reálu v eh, ekonomickém vyjádření? To by byla zajisté zajímavá informace vzhledem k vyjednávání, která nás čekají. To je moje druhá otázka, pak ještě drobnost. A k tomu se ještě dostanu, až budu prezentovat moje Eh, stanovisko, které před dvěma týdny nám komise předložila rozpočet na příští rok a když se podíváme, kolik je tam věnováno na výzkum, na první pohled se to jeví velice dobré. Ale pak, když odečtete peníze, které se využívají jenom pro financování problémů trest, tak vlastně tady žádné další finanční prostředky pro výzkum nezbývají. Čili vlastně tady eh, žádné skutečné finanční prostředky na to nejde. A čili já tím, s tím nejsem moc spokojený. Já se k tomu dostanu, až budu prezentovat svoje stanovisko, ale bylo by dobré, kdyby eh, tento dokument byl v souladu s tím, co já tam mám Eurotomu. A myslím si, že bod 21 a že vlastně jde ve stejném směru. Musíme myslet i na to, že značné peníze se vrátí členským státům, které se nevyužily minulý rok. Jedná se o velké sumy. A tak spontánně bych řekl, že i když samozřejmě si uvědomují, že se dá vysvětlit, proč se to nedá, Eh, použít pro využití v ITR. Myslím si, že by se to mělo udělat spíše, než aby se nahlodalo FP7, finanční, eh, fin, eh, rámcový program. Já se k tomu ještě vrátím později, ale myslím si, že tady bychom měli být velice přísní, velice že se jedná o také eh, finanční plánování ze strany komise, které není v pořádku. A komise nepřehla k tomu, že my nebudeme akceptovat takováto řešení. A zatím tady jsme neviděli žádné změny, co se týče... Uh, takže to nejde tolik o um, rozpočet, ale o problém ITRE. Ale jinak si myslím, že snad můžeme najít společný eh, základ, ale některé drobné modifikace by byly ještě zapotřebí. Andreasen. Děkuji, paní Andreasen. And thanks to the rapporteur. Děkuji, já chci poděkovat zpravodajce za zprávu, ale eh, také chci i eh, vyjádřit souhlas s panem Bokrosem, nebudu to opakovat. Jediná věc je, že mm, mm, to jeho očekávání to očekávání tedy, pardon, 3% nárůst, to je příliš vysoké. Mám pár poznámek. První, mně se nelíbí ta argumentace o tom, eh, jak s těmi rally, s těmi rest a likide, s těmi částkami, eh, které jsou převedení. Takže tady mm, mm, eh, tady se nám ukazuje, že členské státy nejsou schopny absorbovat ty programy, které se zavázaly, že budou realizovat nebudou schopny čerpat. A to je první věc, kterou musíme zvážit, když připravujeme rozpočet. <clears throat> A to vůbec eh, mm, se nebere v potaz a dokonce se to překrucuje dramaticky. A druhá věc, zpráva obecně podle mě vůbec <laughs> nereflektuje realitu. <clears throat> Bod 33. Jak zpravodajka může kritizovat fakt, že komise se rozhodla nezahrnout sem žádný program týkající se sportu. No já se omlouvám, kolegové, ale sport přece není priorita v době krize mm, aby Evropská unie se e, tedy zapojovala do sportu. To je takový příklad můj. Na základě toho příkladě e, dedukuji, že e, prezentace toho rozpočtu je mimo realitu. Děkuji. Helga Trippel. Um, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Francesce za práci <clears throat> na zprávě. Její hodnocení je, že eh, navrhovaná výše plateb, eh, jak to navrhuje komisař Levandovský, 4,9%, že to je minimum <clears throat> požadované pro to, abychom mohli splnit závazky z minulých let. A tady chci zdůraznit, já vím, že tady je konflikt mezi různými frakcemi v parlamentu, ale že to je příliš vysoké. Ano, a na druhé straně známe Levandovského a víme, že on je velice opatrný a velice opatrně přistupuje k navyšování rozpočtu. A to samozřejmě <clears throat> eh, eh, ukazuje na to, že komise si uvědomuje, že eh, pokud Eh, chceme tedy plnit závazky, tak eh, ty peníze potřebujeme, tuto částku potřebujeme. Role parlamentu tady není eh, jít na návrh rady 3% nebo ještě méně, jak řekla paní Andreasen, to ne, ale naše role je argumentovat pro evropské zájmy, co potřebujeme, abychom mohli plnit, realizovat politiky, které jsme rozhodli proto chci podpořit Francesco její přístup a, eh, a obhájovat to. Bylo by strategickou chybou eh, nyní opět se vrátit k té původní pozici rady, protože to znamená, že se vzdáváme, že již neobhajujeme naše zájmy a politiky a mm, a to tedy, že chceme lepší výsledky pro evropské občany. Vím, že to bude těžké a pokud ale se vzdáme teď, tak to by byla strategická chyba. A potom, teď ty priority. Možná mm, jako eh, členka zelených, tak říkám, já neobhajuji úroveň plateb, eh, pokud to nemají na určité cíle, jako je především přechod na udržitelnost a na větší sociální inkluzi. Takže my jsme ochotní ke škrtům, samozřejmě, eh, a <clears throat> třeba tam máme takové eh, částky jako alokace na zemědělství. Tam se peníze vynakládají způsobem, který se nám nelíbí. My bychom chtěli, aby ty prostředky se využily na udržitelnější, lepší politiky. <clears throat> tak, moje celkové hodnocení návrhu Francesky. Zavrhuje to, zahrnuje to, zahrnuje to hodně dobrých cílů, jako cíle Evropa 2020 a také i, <clears throat> i Eh, otázky jako energetická účinnost, změny klimatu a obnovitelné stroje energií, tedy přechod na tyto věci. Potom některé věci tam chybí v 1b, podle nás, věci, které bychom měli lépe eh, tam popsat a zdůraznit. A teď to, co je kritické, podle mě, co lituji. A to je v souladu s tím, co řekl kolega Haklund trochu. A to je, že je to úplná absence eh, toho projaderného eh, plánu a eh, jaderná nukleární energie a to je politická chyba toto prosazovat. Je to nevyvážené, když to srovnáme s těmi novými energi- zdroji energií a zde <clears throat> jak eh, hm, řekl Karl, komise má úplně špatný přístup, eh, který se týká výzkumu eh, v oblasti jádra, a protože přece my chceme přecházet na nové energie a já proto kritizuji zde zprávu Francesky a tedy hm, jinak ale obecně podporujeme tu zprávu. Derek Vogen. Děkuji, slovo má Derek Vogen. Yeah, uh, thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Já velice vítám zprávu paní zpravodajky. Myslím si, že měla těžkou práci sepsat eh, tuto zprávu za takto obtížných finančních okolností, protože i když víme navrhované navýšení komise, také víme, že Rada a mnohé členské státy v Radě budou výhradně se zaměřovat na toto navýšení a už jsme slyšeli, jak na to reagují mnohé členské státy. Je nepochybné, že v trialogu mnohé členské státy budou usilovat o zmrazení, některé by třeba přistoupily zhruba na 2,7% s ohledem na inflaci a tady máme pro začátek těch 4,9%. Čili měli bychom hlavně uvažovat o tom, jakou taktiku použijeme my jakožto parlament a jako rozpočtový výbor výbor, jak moc budeme bojovat o těch 4,9%, jestliže už budeme o to bojovat, tak jak, jaké nástroje nebo jaké zbraně máme k dispozici, budeme-li přistupovat na škrty, pak zase které budeme eh, eventuálně akceptovat. Je, eh, je, za to má být průřezově, jak to dělala komise minule, anebo zda bychom se měli podívat na priority a tam dát další finanční prostředky a naopak seškrtat méně důležité projekty pro budoucnost. Já si osobně myslím, že bychom měli eh, uvažovat o prioritách, že bychom neměli paušálně škrtat, protože těch jsou některé programy a politiky, které jsou důležité. To by měla být naše taktika. Měli bychom tehdy uvažovat o prioritách, hovořili o tom i ostatní, ale znepokojí nás některé návrhy komise. Například komise opět navrhuje, 100 milion seškrtat na Palestínu, jako to udělali loni. A to si myslím, že by byla veliká chyba, zvláště teď, když po eh, smíření mezi Fatahem a eh, Hamasem dochází k určitému pokroku, takže my bychom měli spíše podporovat, tak bychom měli být viděni a ne, že seškrtáme rozpočet. A myslím si, že je také chyba, že komise nedává eh, více peněz například na sport. Jestliže chceme něčeho v tomto směru dosáhnout, protože sport přece prospívá lidem, pak by tady měl být také rozpočet na financování sportovních projektů. Zatím se financují jenom pilotní projekty, ale to už dobíhá konce. Čili my jako Evropská unie bychom měli dostat své zodpovědnosti a i toto financovat. Hlavně chci říct, že bychom měli mít jako jakožto výbor a parlament celkovou strategii, ale také taktiku. Jak budeme postupovat takticky v trialogu a při posléze dohodovacím řízení. Děkuji. James Ellis. Děkuji, pane předsedo. Jenom tři body. První, jedna věc mě chybí v této současné diskusi, totiž vyhodnocení toho, jak si stojíme v celkovém Eh, financování v Evropské unii v porovnání se Spojenými státy a podobně. Když se podíváte, co se děje ve Spojených státech, kde mají mm, obrovské dluhy, trioriny, kde se teď kdy se zase zvyšují eh, limity, tak vidíte, že je to vysoce politická otázka a je mu tomu i tady je řada členských států, které jsou hodně eh, zadluženy a ty Číňané vlastně prostřednictvím euroobligací budou financovat prosazovat naše hospodářství. Teď se podíváme na 2020. Chceme opravdu, aby Číňané financovali náš dluh? Chceme se jistě zbavit dluhu, dluhu a musíme uvažovat o tom, jak obnovit zdraví našich eh, Ehm, ekonomik a nemůžeme se odvolávat jenom na národní rozpočty. Musíme se tedy podívat trošičku jinak na závazky. Spousta vlád má závazky, ale pak je škrtají, protože na to nemají peníze. A já si myslím, že tady, když hovoříme o tomto rozpočtu, tak tady nastavujeme závazky a myslím si, že Francesca dobře říká, že máme závazky, ji musíme dosáhnout, ale otázka stojí, zda na to máme peníze. Tím si nejsem jistý. A poprvé vlastně komise navrhuje teď v určitých položkách škrty a musíme na to nareagovat. Dostávám zareagovat. A jak to uděláme? To je moje druhá otázka. Mě, eh, letos byla celá řada pracovních eh, eh, dokumentů, aby mi jako roz rozpočtový výbor jsme lépe pochopili, o co má jít. A jedná se například o naše strategické priority. Nemůžeme říci, že všechno jsou priority. Už o tom hovořil i pan Bokroš, že všude vyjadřujeme lítost nad tím, že nemáme dost peněz, ale my se musíme podívat, kde můžeme škrtat. Myslím si, jak jsem to viděl za posledních několik let, že tato tento mm, výbor prostě příliš zapracovával veškeré priority. Ne, my máme zodpovědnost za to, abychom právě nastavili priority a ne pokládat za prioritu úplně všechno. Myslím si, že musíme trošičku ehm, aktualizovat naši diskusi eh, s přihlédnutím i k cílům 2020. Loni potom došlo k určitému zmatení mezi předsednictvím a mezi eh, rozpočtovým výborem. Musíme dostat svým odpovědnostem Musíme tedy uvažovat o strategických prioritách a kam mají peníze. Takže snad eh, koordinátoři by nám mohli trošičku naznačit směr naší diskuse, abychom uvažovali strategicky. A druhý dokument, a to opravdu tady postrádám. Dokument, který by obsahoval negativní priority. Eh, už v tomto konkrétním dokumentu, který máme před sebou, se říká, že chceme, aby komise tohle vyjasnila. Ale my musíme pracovat jako členové parlamentu. My musíme říci, že eh, některé programy třeba neběží správně a tam bychom měli škrtat. A zatím nikdo se nesnaží eh, a nemá odvahu navrhovat škrty u programů, které stejně nejsou efektivní. Pan Kozlík. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Ehm, minulý rok jsme tvořili rok na rok 2011 v zájmu veřejného blaha. Tehdy Evropský parlament prosazoval navýšení o 6 a e, nejen slovenská média označovala tento krok evropských poslanců různými titulky, jako europoslanci se zbláznili. To naznačuje, a tím bychom chtěl podpořit názor pana Bokroše, že je tady politická rovina, nejenom ta věcná. Věcná rovina je, že 700 svobodných mandátů v Evropském parlamentu uh, Eh, má, z nich má každý své priority, které by chtěl financovat. Složitější je to potom s takovými položkami, kde je potřeba částky snížit nebo je vůbec neposkytnout, ale je tady určitý limit. Máme už dlouhoročné zkušenosti. Máme tady eh, zhruba 3% limit nárůstu výdajů, kde pravděpodobně se asi bude podobně vyvíjet i rok 2012, rozpočet na rok 2012. Paradoxní je, že občané v určité chvíli rádi poslouchají o šetření, ale neradi pocitují důsledky šetření. Ministři financí jednotlivých vlád by na druhé straně nejraději co nejméně přispívali do evropských zdrojů a naopak by co nejvíce peněz rádi získali do národních zdrojů. Takže jsou tady určité paradoxy, ale média a politická rovina je spíše na straně šetření a poučení z roku 2011 je, abychom eh, nepřepálili tu úroveň, tedy to, kolik bude Evropský parlament požadovat eh, na financování evropských politik, protože občané jsou v tuto chvíli tak nastavení, že v tuto chvíli jsou přístupní filozofii šetření, ale na druhé straně platí, že základní priority, na kterých se shodneme, by měly být financovány. Děkuji. Je vous remercie. Děkuji. Slovo má pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za její práci a chtěl bych se vyjádřit k pátému okruhu. Především k 71. Jde o trialog. Možná bychom měli říci, že měli bychom se tvářit, že sklenice je napůl plná a ne napůl, napůl prázdná. Tak bychom se k tomu měli postavit, protože to má mimořádný význam. Není možné uh, Eh, jít do jednání s tím, že budeme vyvolávat dojem, že komise a rada odvedly svou práci, pokud jde o snižování rozpočtu a snížili své administrativní náklady a Evropský parlament svou úlohu nesplnil a své výdaje nesnížil. Hmm. Pan komisař tady měl doporučení a požadoval uh, určité navýšení ale rozpočet parlamentu je úsporný. Ehm, je tady úspora o, 14, eh, o 40 milionů ve srovnání s původním návrhem, ale eh, navýšení o 1,7 to je v podstatě aktualizace a naopak eh, ty prostředky vzhledem k inflaci se snižují a není možné jít do takového jednání už oslabení, v oslabené pozici, když bychom se řekli, ano, my jsme eh, tady neuspěli o jedno procento se nám to nepodařilo dodržet, to, co jsme měli. Vzhledem k tomu, jaké máme pravomoce, je důležité, a také vzhledem k těm strukturám, které máme, Zdá se, že ten cíl je nedosažitelný. Je potřeba, aby bylo vidět, že Evropský parlament splnil své úlohy a také Rada a Komise by měly splnit své úkoly tak, abychom vyhověli současné situaci, abychom se jí přizpůsobili. Musíme mít samozřejmě úsporný rozpočet. Ovšem tento rozpočet musí být přiměřený našem cílům musíme i nadále odvádět kvalitní práci, kvalitně naplňovat cíle, tak eh, aby naše úlohy mohly být splněny. Kdybychom tady měli špatnou administrativu, tak by to celé věci uškodilo a nesmíme to dopustit. Potřebujeme dostatek finančních prostředků, abychom mohli plnit náš úkol, abychom dělali to, co od nás občané očekávají. Proto bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za tuto zprávu. Myslím si, že ta zpráva je takovým varovným výstřelem, varovným signálem, protože možná, že skutečně jsme nesplnili všechny úkoly ve všech ohledech. Děkuji, eh, pan Granferm. Já se omlouvám, že opět chci slovo, ale musím zareagovat na některé body. James Ellison a další k ekonomickému rozvoji. Já si nemyslím, a tady to říkám vážně, já si nemyslím, že um, šetření, eh, krátkozraké šetření, extrémní šetření je cesta z krize, protože to znamená dlouhodobé náklady, jako na nezaměstnanost a brání to oživení ekonomo, ekonomové i ti konzervativní, třeba i Financial Times, The Economist, varují před extrémními škrty, protože údajně věci se ještě zhorší, třeba v Řecku a v Portugalsku především, a my jim ani neumožníme splácet dluhy. My bychom měli spochybnit tu myšlenku, že jediná cesta je, jsou škrty, škrty, škrty. Ne, naopak, my musíme říci, že ano, jsou zde určité strategické priority, které jsou nezbytné pro oživení ekonomiky a to je především investice do pracovních míst a růstu. A tyto priority by měly být reflektovány v rozpočtu EU. A za druhé ty negativní priority já jsem otevřený diskusi, ale myslím si, že ti, kteří eh, hájí škrty, tak by měli tedy předložit ale návrhy. Koncepce eh, eh, lineárních škrtů, eh, to je v rozporu s našimi prioritami když se snažíme říci, ano, jedna věc je důležitější než jiná, no tak přece lineární škrty nejsou možné, to by zasáhlo i vědu a výzkum, to strategickou věc. Pokud rada je připravena navrhnout škrty, ve společné zemědělské politice nebo v politice soudržnosti eh, a řekli by, sorry, tyto eh, programy nefungovaly, tak ano, jsem otevřený této diskusi, ale je třeba mít na to návrhy od těch, kteří jsou pro ty škrty v rozpočtu. Je třeba dostat konkrétní návrhy. Merci bien, Merci. Děkuji. Pan Bokroš chce pokračovat v tomto dialogu. Pane předsedo, já se omlouvám, ale protože šlo o mě, tak musím zareagovat. Já děkuji za lekci ekonomiky, ale nemyslím si, že <clears throat> teď je to správné místo. Jenom, aby bylo jasno, Nikdo není pro lineární škrty ve všem. Tak pozor, prosím, to nás špatně interpretujete. My pouze říkáme, a možná tady bych mohl i zareagovat na některé další, kteří hovořili podobně. My pouze říkáme, že 4,9, eh, ten celkový nárůst 4,9 bude nerealistický a to především, poněvadž vaše vláda, eh, tedy švédská vláda, je rezistentní vůči tomu. A vy říkáte, že nechápu realitu. No možná byste mohl to sformulovat lépe a říci, že já mám jiný výklad. Samozřejmě, my všichni máme právo na to vykládat si realitu různými způsoby. A tady nejde vůbec o lineární škrty, ale přesně, jak řekl pan Ellis, jde o to zdůraznit pozitivní a negativní priority. A samozřejmě především je to úkol výboru ŠUR. A tam musíme lépe zdůrazňovat tedy ty dlouhodobé priority, ale lépe definovat, ale úplně jasné, že e, takový velký nárůst, generální nárůst je nerealistický a já Mm, si myslím, že ani do, to nemůže vůbec nastat do konce prosince. Tak prosím, postavme se čelem realitě a snažme se formulovat strategický přístup, tak abychom nakonec dosáhli větších výsledků. Děkuji. Dobře, děkuji. Eh, nikdo tady samozřejmě nechce udělovat někomu lekce eh, v ekonomice. Eh, ale velice mě to zajímá, protože tady máme v zásadní diskuzi a máme na to různé politické pohledy, takže tím lépe. Teď několik osobních poznámek předtím, než Francesca eh, se závěrečně vyjádří k této výměně názoru. Obvykle eh, tady mám, používám metodu Jamesa Hellese a jsem, byl jsem v USA ve Washingtonu a tam jsem jednak jednal s zástupci kongresu eh, USA, ale také z ekonomy měnového eh, mezinárodního fondu. A překvapily mě dvě věci. Za prvé, ekonomové zcela tápají v tom, jaké budou důsledky politik šetření ve všech eh, rozvinutých zemích neví, jaký to bude mít vliv na budoucnost. Jsou tady nejrůznější názory. Všichni eh, si jsou zajedno v tom, že je potřeba méně vydávat, je potřeba snížit schodky, zadluženost, ale zároveň je potřeba eh, podporovat investice do budoucna. Eh, co to znamená? Jaké výdaje tedy mají být seškrtány a jaké mají být uchovány nebo zvýšeny? Co to znamená také časově? pokud jde o to, abychom se dostali eh, z té problematické situaci. A názory jsou tady roztříštěné, nikdo o tom nic neví, zatím ještě nikdy nikdo nebyl v takové situaci. Dobře, některé země už se v takové situaci před několika lety odstly, ale nikdy jsme neměli takovou situaci, kde by ta situace postihovala opravdu všechny rozvinuté země. Takže nikdo neví, jak to bude pokračovat. Co mě zarazilo, bylo také to, že politicky tady vládne duch toho, že je potřeba šetřit a snižovat schodky. A politická diskuze ve Spojených státech, eh, kde se vlastně připravuje na, eh, připravují volby příštího roku a kampaň, takže tady se všichni shodují na tom, že 4 eh, tisíce miliard dolarů, to by měla být úspora do budoucna, to navrhuje Obama, anebo 6 tisíc miliard dolarů úspor. A to byl návrh mého protějšku, a to je eh, předseda rozpočtového výboru eh, sněmovny zastupitelů, reprezentantů. A je to tedy můj protějšek, v rozpočtových věcech a ten má vlastně větší pravomoce v těchto věcech než prezident USA, protože, jak víte, v USA návrh rozpočtu, o kterém se diskutuje a který se hlasuje, není eh, navrhován eh, prezidentem, ale je to předseda rozpočtového eh, výboru sněmovny zastupitelů. A takže tam zůstává tento toto politické naladění a chtěl bych říct těm kolegům, kteří připomínají tyto politické souvislosti, aby ho to připomněli ve chvíli, až začneme jednat s radou a e, s rozpočtovými ministry. V tu chvíli musíme mít na paměti, že každý ministr pro rozpočty e, v našich zemích má něco jako obsesy snižovat výdaje. To neznamená, že my bychom tomu měli podlehnout. Já jenom chci připomenout, že skutečně je tady taková nálada. Potom chtěl bych tady vyslovit tři doporučení, taktická doporučení. Za prvé, je potřeba, pokud je o politické vyjednávání, o politické diskuze, tak tady je potřeba, abychom tady eh, neměli eh, závazky, musíme diskutovat eh, o jiných věcech. Já to připomínám, protože se to často zapomíná. Politicky je důležité, abychom... Partir du moment on les crédits, on est obligé de payer diskutovat o budoucích závazcích, takže musíme připomínat radě, médiím i veřejnému mínění, že pokud Evropská komise tady eh, navrhuje, abychom eh, zvýšili tyto budoucí závazky, tak je to proto, protože vlastně je to potřeba, protože jsou tady programy, které byly rozběhnuty a je potřeba eh, na ně najít finanční prostředky. Takže pokud jde o finance národních států, tady pokud je o fondy, tak tady Eh, samozřejmě se eh, financují ty rozpočty a tady je potřeba zohledňovat to, pokud jde eh, z politického pohledu tady jde skutečně o ty budoucí politické finanční závazky. Pardon. A tady samozřejmě se musí rozhodnout a dnešní platby a ta rozhodnutí, která přijmeme dnes, samozřejmě také rozhodují o tom, jak to bude vypadat v budoucnosti, co bude potřeba vydávat v budoucnosti. Potom druhé doporučení. Je potřeba, abychom vynaložili vše, veškeré úsilí na to, abychom pozvali ministry rozpočtu, pardon, abychom je vyzvali a potom samozřejmě také eh, hlavy států, vedení států, aby srovnávali národní a evropský rozpočet a z tohoto důvodu tady podporuji to, jaký přístup Francesca od začátku zvolila. Tedy, že se musíme snažit postup evropského rozpočtu spojit s postupem evropského semestru, kde se posiluje koordinace národních rozpočtů. I pokud jde o národní rozpočty, tak tam se samozřejmě projevují snahy snížit výdaje. Jsou některé výdaje, které se navyšují, to je pochopitelné a evropský rozpočet má takové složení, které se zcela liší od národních rozpočtů. V národních rozpočtů více než polovina výdajů eh, jde na eh, platbu eh, úředníků a v Evropě tato částka představuje pouze 6 Hlavní část našeho rozpočtu to jsou buď investice, anebo eh, různé ekonomické intervence. Takže to jsou různé kapitoly, které v národních rozpočtech se nesnižují nebo se málo snižují, anebo se někde dokonce navyšují. Takže pokud chceme přesvědčit ministry, kteří mají na starosti rozpočty, tak eh, pokud je chceme přesvědčit, aby se dívali jinak na evropský rozpočet, než se dívají na národní rozpočet, tak je potom musíme vyzvat k těmto věcem. To je druhé mé doporučení. Třetí doporučení a tady to také není žádná novinka, ale myslím si, že je potřeba to často připomínat. Musíme ukázat ministrům eh, členských států, kteří se starají o rozpočet, že ne proto, že některé členské státy Některé členské státy, ne všechny, měly velmi špatné eh, řízení a měli, velice se zadlužili a dnes musí přistoupit na velké úspory. A teď Evropská unie přece kvůli tomu eh, by jim neměla tyto věci, neměla by na to doplácet. Samozřejmě, že někde musí se dělat veliké úspory v některých zemích, ale to je kvůli jejich špatnému řízení, protože v minulých letech plýtvali finančními prostředky. Takže v tuto chvíli ty státy už nejsou schopni financovat eh, nebo přispívat do rozpočtu společenství a chtěli by naopak z něj čerpat. A z této situace se můžeme dostat pouze v případě, když se eh, vrátíme k principu, že ten evropský rozpočet je financován z vlastních zdrojů, protože jinak budeme vždy závislí na těch státech, které mají špatné finanční řízení. Takže já si myslím, že tady to musíme připomínat opakovaně znovu a znovu, protože zkušenost ukazuje, že když to poprvé zmíníme na triologu, nikdo to neslyší, když to potom druhé na triologu zmíníme, tak už to možná někdo slyší, ale nereaguje a potom, když to zmíníme po třetí na trialogu, tak nás poslouchají, reakce jsou negativní a když to potom opakujeme po čtvrté, po páté, tak potom možná, že někdy si vydobijeme pozitivní reakce. Potom poslední poznámka k taktice. Minulý rok vůči radě jsme se snažili uplatnit poněkud neobvyklou taktiku, eh, pokud je o to, co Evropský parlament podniká eh, v jednání o rozpočtu jak nakládá s rozpočtem. A já jsem eh, se velice snažil prosadit tuto neobvyklou taktiku. Šlo o to, abychom eh, poměrně rychle reagovali, ne během prvního hlasování, ale poměrně rychle bychom měli říci, že jsme ochotni eh, schválit čísla rady, aniž bychom k tomu přidali jediné euro. Pokud samozřejmě rada nám v některých politických věcech vyjde vstříc. Ovšem tato taktika se nesetkala s úspěchem a uvidíme, jakou taktiku nám uh, navrhne naše zpravodajka. Ale v tuto chvíli, v tuto fázi, během této fáze diskuzí, bych spíše doporučoval, abychom se vrátili k té dřívější taktice, což je taktika konfrontace. Konfrontace, pokud jde o samotný uh, rozpočet toho daného roku, kdy Evropský parlament předkládá určitá čísla, e, různé priority, které se liší od těch, které předkládá rada. Ovšem, v takové situaci je potom potřeba, abychom si uvědomovali, že pokud chceme mít e, poměrně silnou pozici vůči, vůči radě, tak je potřeba, tak jak už tady uvedli někteří řečníci, abychom byli schopni navrhnout negativní priority. Pokud budeme ve vyjednávací pozici, kde řekneme, že chceme zvýšit všechny rozpočtové linie, tak to nebude příliš silná pozice. Politicky to nebude silné. Ale pokud naopak ukážeme, že chápeme logiku rady a že jsme ochotni k tomu přihlédnout a zároveň naprosto trváme na těch věcech, které jsou pro nás nejdůležitější, proto abychom se dobře zaměřili na budoucnost, abychom tady měli dobře podložené priority parlamentu a e, ošetřili dobře ty kompetence, které Evropský parlament dostal e, v rámci Lisabonu. Takže jsme ochotni e, víc stříct a financovat to, co chceme někde úsporami jinde. Takže potom je e, potřeba, pokud rada nebude souhlasit, abychom se zaměřili na škrty v těch věcech, kterými rada bude trpět, tam, kde to radě bude vadit. A potom nás bude poslouchat. Každý rok probíhají národní volby v šesti nebo v sedmi zemích, to je statistické číslo. A další rok, na příští rok například budou e, volby ve Francii, ve Španělsku, v Itálii, a v dalších eh, zemích. Pokud na podzim Evropský parlament naznačí, že v těch eh, liních, eh, kde tyto země nebo jiné, pro které, kde, kde tam seškrtáme ty věci, které jsou pro jednotlivé země důležité, tak oni potom začnou vyjednávat budou ochotni vyjednávat, pokud budeme chtít tyto škrty, které by je bolely. A tím dávám slovo Francesce. Já chci poděkovat všem kolegům, protože, jak jsem řekla eh, úvodem, tento dokument eh, určitě ještě musí být obohacen příspěvky kolegů a především Eh, musí být zkompletován, protože tam musíme ještě dát ty závěry, které musí vzejít ale z diskuze a z pozměňovacích návrhů, které frakce a kolegové předloží. Ale dovolte, abych eh, osvětlila jednu podstatnou věc. Eh, takže v tomto dokumentu já nikde tam eh, nevyjadřuji litování nad tím, že není navyšování prostředků. Ne, ale já tam chci eh, tam, Eh, říci eh, politování nad tím, že nedochází k navyšování prostředků u konkrétních věcí, u těch strategických eh, cílů, které si stanovila i komise na rok 2012, abychom řešili třeba určité naléhavé věci. A jsou to ale i cíle, které jsou <coughs> spojeny s ještě programováním na rok 2007-2013. A mm, každá, vždycky každá diskuze musí být z určité premisy. A mm, abychom mohli eh, mm, přijmout jasnou pozici. Ale nejprve vždycky základní premisou je mít jasno ohledně stavu, jaký je status quo. To znamená, že musíme eh, říci ano, v tomto eh, dochází tedy k navýšení, ale musíme pochopit, zdali jde o skutečnou politickou volbu, anebo zdali jde o to zafinancovat nějaká rozhodnutí, která byla již přijata před pěti lety. A my zde máme eh, významný balíček programu jako ten sedmý rámcový program, energetické sítě a tak dále. Ale Nicméně zde mm, máme ještě tu strategii 2020, o které bylo rozhodnuto, která obsahuje zásadní body, které mm, znamená, které ale v roce 2013 budou podfinancovány, když eh, tedy eh, takto rozhodneme a eh, mm, dochází k takovému, jak bych řekla, homeopatickému mírnému nárůstu. A především Ehm, pokud jde o tu naši kritiku, pokud chceme provést kritiku, tak musíme mít nejprve korektní informace, správné informace eh, v konkrétním kontextu zasazené. A evropský rozpočet vlastně eh, je takovou skládačkou, protože musíme to vidět z pohledu několika letých eh, programů a eh, podívat se na to, jakým dochází variacím rozdílům třeba ve srovnání s minulým rokem a podívat se na to z pohledu několika letých našich politických programů. A to je úplně jiné, než se na to podíváme pouze z pohledu jednoho roku. A Tady bych chtěla také zdůraznit, a já mm, myslím, že jsem to již objasnila, i eh, musíme vědět, jaké jsou priority. Já eh, eh, nejsem pro horizontální škrty, ne, já jsem i mm, já jsem tedy pro matematické navýšení evropského rozpočtu, horizontální navýšení rozpočtu také. Je třeba ale tam to doložit, že je to podloženo naším strategickým rozhodnutím, že je zde vůle použít rozpočet proto, aby to byl životaschopný eh, nástroj, který reaguje na naše potřeby, jako je ta strategie 2020, protože skutečně pokud strategie 2020 eh, má být zafinancována eh, eh, naším rozpočtem, mm, mm, tak to nemůže být na úrovni něčeho, co bylo rozhodnuto před pěti lety v roce 2006 a já doufám, že to tak nebude. Tato strategie 2020 má být nástrojem pro oživení ekonomiky, pro ukončení krize a takže v době krize Nemůžeme tedy eh, dělat v ní nějaké škrty. Naopak, my musíme ji řádně zafinancovat tím, že provedeme eh, navýšení, někde možná i škrty, ale nebude to čistá matematika, musí to jít ruku v ruce s našimi strategiemi, které jsme si zvolili i hm, na rok 2012. A poté <clears throat> musíme hm, si říci, ano, musí to být rozpočet, kde budou eh, plánovány ty platby, ale i ty eh, budoucí platby, výdaje příštích období a je mm, třeba vzít do úvahy ale v tom i plány a odhady členských států, jaké budou ty platby do budoucna. Připomínám, my eh, členské státy spravují spolu s námi 80% rozpočtu. Já zcela souhlasím s tím, že bychom měli mm, i jasně říci, které jsou ty negativní priority a měli bychom se zaměřit eh, na ty mm, eh, i mm, pozitivní eh, priority rady. ITER, například v mém návrhu usnesení, je úmyslně eh, zmíněn jako velice delikátní bod pro ta jednání v trialogu. A eh, já, eh, abych zareagovala na kolegyně Triple a Haglung, Haglunga, to je zatím pořád ještě otevřený bod v tomto osnesení a o tom je třeba jednat. Je to k jednání. A já bych tedy chtěla, abychom transparentně eh, interpretovali návrh komise a spolu s vámi, eh, s frakcemi bych chtěla začít definovat naše strategické priority a je třeba se na to podívat seriózně eh, i ve světle těch priorit na rok 2020, abychom si ujasnili, kam chceme směřovat a aby tento rozpočet na to reagoval. A poněvadž skutečně pokud strategie 2020 eh, by měla být financována eh, eh, z, toho, z těch, z, v kontextu těchto finančních perspektiv, tak to bychom nesplnili její cíle této strategie. Děkuji. Dobře a připomínám, že pokud jde o mandát pro vyjednávání v rámci trialogu, tak jsme naplánovali výměnu názoru na základě doplňkového dokumentu, který nám tady zmínila Francesca 20, pro 23. až 24. května v poledne, tam je závěrečná lhuta a 15. června ve výboru pro rozpočet by to mělo být schváleno, tak abychom v červnu potom to mohli mít na plenární zasedání a potom to bylo hotové do trialogu v červenci. Navrhuji, abychom se dostali k osmému bodu na pořadu jednání. Máme tady našeho kolegu pana Haglund, který nám tady představí svou zprávu o rámcovém programu, pokud jde o Euratom. Máte slovo. Děkuji, pane předseda. Já bych chtěl předložit eh, své úvodní náměty ohledně rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii. Hlavním příslušným výborem je výbor ITRE a zatím je ještě harmonogram nedořešen ale domníváme se, že by bylo možné, aby se o tom jednalo zase v polovině června. To už bych chtěl předložit návrh stanoviska. A jak bylo zmíněno v posledním příspěvku, má to hodně co dělat s ite a jak řešit problémy financování. Takže je to opravdu velice zajímavé téma. Hovoříme tady o rámcovém programu na léta 2012 až 13, nemůže to být déle než pětiletý program, takže prakticky se jedná o rozšíření toho minulého, které bylo od roku 2007 a bude to do konce tohoto roku. <clears throat> Takže se jedná o tento rámec, o tom tady hovoříme. A já jsem měl potěšení podí- eh, zabývat se stanoviskem. Myslím si, že to je dobrá příležitost pro nás, abychom znovu zdůraznili, a myslím si, že většina eh, se k tomu asi připojí, že současné uspořádání, kdy vlastně nemáme eh, žádnou představu o eh, Euroatomu a administrativě a přitom je třeba přijímat rozhodná, těžká rozhodnutí, jak toto všechno financovat, tak to je uspořádání, které se nám jeví jako neudržitelné. Takže možná, že bychom tady mohli eh, zdůraznit, že potřebujeme, aby parlament do toho více viděl a eh, aby se usnadnila eh, přijímaná obtížná finanční rozhodnutí o tomto programu. Pak se nezbytně dostáváme eh, zase eh, k financování reaktoru. I to je vlastně hlavní součástí této činnosti. A tady máme na stole toho, co doporučuje komise 100 milionů na rok 2012 a pak ještě na rok 2013. Má to co dělat také s tím, o čem hovořila Francesca ve své zprávě eh, v souvislosti s rozpočtem na příští rok. Ale eh, je to také pro nás velice obtížné, aby Reimer, Francesca a já jsme se snažili najít způsob, jak to řešit společně a jak jednat s komisí a radou. Jak už jsem říkal předtím, mně se moc nelíbí, jak komise navrhuje řešení této situace. Myslím si, že co se týče obsahu a aktivity, ITRA je tady příslušným výborem, takže já k tomu nemám mnoho co říci. Ale eh, eh, ale my tady máme finanční ty problémy. A jak už bylo zmíněno předtím, Víme, že z minulého roku zůstalo značné množství nevyužených, nevyužitých finančních prostředků. Myslím si, že Komisa Rada jednali poměrně tvořivě a snažili se najít způsob, jak profinancovat te. A myslím si, že pokud by tady byla politická vůle, pak by se to bylo dalo udělat úplně jinak s využitím nevyužitých finančních prostředků. Určitě eh, existuje technické vysvětlení, proč to nešlo, ale asi všichni eh, se shodneme, že tam, kde je vůle, tam se najde i cesta. A evidentně ta vůle tady chybí a rozhodnutí eh, bude prostě zbytečně nahlodovat, nahlodávat finanční pr- rámcový program a myslím si, že je to špatné rozhodnutí z hlediska strategie 2020, ale také z hlediska zásady. Za prvé, jak spravovat rozpočet, a e, jak uplatňovat naše spolurozhodovací pravomoci. Proto jsem rád, že parlament ještě nedal zelenou komisi a rady, protože si nemyslím, že to, co oni navrhují, je to nejlepší možné řešení. A pak si myslím, že v tomto stanovisku bychom se eh, mohli eh, zabývat i tím, že by bylo možné jakoby zabezpečit financování na tuto aktivitu v tom smyslu, aby se jasně řeklo, na co se ty peníze využít mohou a na co se nemohou využít, abychom se eh, vyvarovali tomu, že bychom se dostali zase do situace, kdyby tady byl takovýto velký politický konflikt, který z našeho hlediska už tady běží skoro rok a zatím se nám nerýsuje na obzoru žádné řešení. Takže i tím bychom se měli nějak zabývat. Pak ještě se musíme znovu zamyslet na zkušenost skutečnosti, že my vlastně do toho pořádně nevidíme. A měli bychom to mít eh, možnost eh, posuzovat, protože my přece máme také zajistit eh, financování. A zdá se, že komise je neochotná s tím, aby Eh, vyhodnotila dopad programů, které dobíhají na konci tohoto roku. Zase vlastně se jedná jenom o technická záležitost o prodloužení programu, který už tady je, jenom se to prodlouží ještě na rok 2012 a 2013. To je možná technicky vzato pravda, ale prostě rozpočet na celou tuto aktivitu eh, není dostačující a nedostatečným způsobem se využívají finanční prostředky. Proto by bylo zajímavé, kdybychom viděli patřičné hodnocení dopadu. E, co se týče e, cesty do Francie, delegace výboru um, dostala dokumenty, ale zatím ještě se neměla možnost se s něj podrobněji zúčastnit. Bohužel já v té delegaci nebudu, ale určitě i ta delegace získá zajímavé informace, které se mohou posléze ukázat jako užitečné a k nímž by bylo třeba asi nakonec ve stanovisku přihlédnout. A ještě abych se vrátil, eh, pane předsedo, k tomu, co se stalo v Japonsku, teprve všeho všude před eh, pár měsíci. Toto je znovu důležitá eh, příležitost, abychom zdůrazňovali význam jaderné bezpečnosti, což je součást rámcového programu Euroatom. A myslím si, že to velice zneklidňuje evropské občany. Proto je nutné zajistit finanční prostředky pro zabezpečení jaderné bezpečnosti. Samozřejmě to bude třeba propracovat podrobněji, ale to už bude v rukách příslušného výboru, kterým je ITRE. To jsou tedy základní eh, myšlenky, které chci vtělit do svého stanoviska a velice děkuji Francesce a Reimernovi eh, za spolupráci, protože jde nám o tom, abychom vypracovali opravdu výrazné stanovisko za celý parlament, tak aby se tato celá situace řešila lépe, abychom šli správnějším směrem, než jak se tomu v současné době děje. Děkuji, pane. Eh, děkuji. Jak jste připomněl, máme tady delegaci výboru budget eh, do Kararaše, kde pojedou na to místo, které se v tuto chvíli připravuje, buduje, kde se buduje výzkumné centrum a potom samozřejmě nám poskytnout informace od našich kolegů, kteří za několik dní podniknou tuto cestu. A potom po katastrofě v Japonsku Evropská komise rozhodla, že všechny jaderné elektrárny v Evropské unie podrobí zátěžovým testům, technickým testům, které prověří odolnost během nehod které by byly klimatické, geologické, lidské nebo přírodní povahy. A my budeme mít k dispozici výsledky těchto zátěžových testů předtím, než budeme vypracovávat naše zprávy. Nyní se o slovo hlásí několik řečníků, především tedy jako první pan Vogen má slovo. Yeah, uh, thank you, Chair, and uh, could also thank Mr. Hagland for... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat také pane Haglundovi k um, úvodu k jeho budoucímu stanovisku. Nejprve bych chtěl říci, že já rozhodně nejsem um, naladěn protinukleárně. Pokud chceme zajistit um, energetiku nízkouhlíkovou v Evropské unii, pak musíme využívat všech uh, uh, technologií, které jsou k dispozici, včetně jádra. Ale musíme, jak bylo řečeno, samozřejmě zajistit bezpečnost atomových elektráren v Evropské unii a musíme vyvodit patřičné poučení z katastrofy, které se nedávno udála v Japonsku. Zabývat se bezpečností jaderných elektráren, musíme se zaměřit na školení personálu a také zvyšovat informovanost obyvatelstva. Tím se dostávám k první věci, kterou bych chtěl zmínit. Totiž to, že tady nemá být hodnocení dopadu o předchozím programu, ale jestliže se máme poučit a vyvodit závěry i pro rozpočet, pak zcela určitě bychom k tomu potřebovali hodnocení dopadu, takže možná toto rozhodnutí by mohlo být znovu zváženo. Pak bych se chtěl ještě zmínit o samotném rozpočtu protože samozřejmě to nás nejvíc zajímá jako rozpočtový výbor. Uh, my víme, že rozpočet na tento program eh, v rámci současného eh, rámcového programu. Víme, jaký je a víme, že diskuse neskončily eh, v rámci 2011 o centru IT. Zajisté to bude i součástí vyjednávání o rozpočtu na rok 2012. Už existují k tomu návrhy, o kterých jsme slyšeli ve zprávě Francesky. Také víme o nedávném návěr, návrhu komise, aby se používalo z FP7 rámcového programu um, pro prostředky pro budoucí Eh, financování. Jedná se ale o 100 milionů z FP7, z rámcového programu 7, ale to nás trochu zneklidňuje, protože kdyby se to tak udělalo, pak by vznikly problémy s financováním rámcového programu 7 a byly by problémy s tím, jak dosáhnout cílu 2020. Čili nakonec bych chtěl jenom říci, že se, jsem velice rád, že toto je součástí vy, vy, vyjednávání o roku 2012 a jeho rozpočtu, ale také se těšíme na to stanovisko. Děkuji, pan Jensen, paní Jensenová. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji samozřejmě stanovisko Karla a pouze jsem se eh, hlásila proto, abych se zmínila o delegaci, která pojede do Kataraš, protože já ji povedu sporu eh, s kolegou z výboru Kokobu. A včera jsme se poprvé sešli s experty, kde se vysvětlily technické záležitosti a byl tam také zástupce komise, který vysvětlil ekonomické záležitosti. Chci jenom výbor informovat, že my tuto věc bereme velice vážně. Experti nám poskytli celou řadu dalších otázek, které bychom mohli položit, až na tu lokalitu přijedeme. Také se to týká otázek bezpečnosti, otázek, které by mohly eventuálně vést k dalším nákladům. A na, můj první dojem z toho, co jsme včera slyšeli, je takový, že zcela určitě budeme muset najít způsob, jak udržovat takovéto projekty finančně zabezpečené, protože je to vysokoriziková záležitost a my ovšem nevíme, jak to nakonec bude v budoucnosti dopadat, takže i finančně je to riskantní. Teď se tady jedná i o další oblasti v rámci v rám, v rám, v sedmého rámcového programu a proto si myslím, že musíme najít nějaký způsob, jak zabezpečit finanční prostředky v dalším finančním rámci pro projekt ITA. A jak řekl Karl, myslím si, že bychom neměli aspekt, eh, akceptovat to, aby se peníze na to braly ze sedmého rámcového programu. Myslím si, že ta návštěva bude velice zajímavá. Čím víc o tom slyším, tím víc mě to zajímá. A opravdu chceme na tom pracovat velice vážně. Děkuji. Děkuji, Helga Triple. Yes, you will not... Určitě vás nepřekvapí, když mě znáte, že jsem za, za stranu zelených už déle než 30, 20 let, pardon, že my jsme proti tomuto návrhu a to z několika důvodů. Za prvé, tento program je jasným výrazem jasné politiky, strategie komise, která je přímo pronukleární a nic jiného nebere v, odlo- v, v, v, v, Pak se tady má navýšit finanční financování. Měli bych, a místo, abychom šli od jaderné eh, energetiky k eh, obnovitelným zdrojům. A sice teď se všude v Evropě eh, šetří, ale přesto mm, Eh, komise chce navýšit rozpočet na tuto věc o 1,3 miliardy v roce 2012 a 2013. To je špatná rovnováha, když se podíváme na strategii 2020, trvalá udržitelnost, obnovitelné zdroje energie a pak najednou eh, se vezme 460 milionů ze stávajícího sedmého rámcového programu. To vidím jako velice špatné rozhodnutí, které nevede výzkum a transformaci správným směrem. Nepřejdeme tak na nové technologie technologie. Na druhé straně dobře, můžeme akceptovat investice do jaderné bezpečnosti, protože to se dnes jeví jako důležitější než kdy předtím. A já už jsem slyšela předtím, myslím, že Derek tady argumentoval, že musíme usilovat o to, aby bylo vypracováno hodnocení rizik. Ale včera jsem slyšela, že eh, komisař eh, a celé kolegium už teď vlastně eh, se ustupují eh, od eh, úrovně hodnocení rizik. Takže vás určitě nepřekvapí, že zelení chtějí, abychom se připravili na přechod na nové zdroje. A teď se tady hodně hovoří o tom zabezpečení e, těch zdrojů. A samozřejmě, že to je lepší, než aby se znovu otevíral rozpočet, ale co by to nakonec znamenalo? Pokud tady bude většina pro to, aby se řeklo, že zcela jasně jsou tady linie, které ohraničují um, rozpočtování pro IT. Co to potom konkrétně znamená? Nebude náhodou ta většina riskovat? co to bude vlastně znamenat. Proto si myslím, že bych o tom si chtěla slyšet něco víc a doufejme, že po návštěvě Kadaraše budeme mít další informace ohledně toho, jak vypadají skutečná rizika. Děkuji. Carvalho. Děkuji, paní Carvajo. Thank you very much. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat uh, uh, za ten nápad a chci zdůraznit důležitost projektu ITER a my musíme nalézt nějakou alternativu um, pro výrobu energií které budou dostupné, tedy které budou čisté. Prozatím nemáme eh, žádnou takovou energii, která by neměla nějaké vedlejší účinky a nedostatky, proto je to teď také na výzkumu nalézt eh, dostupnou čistou energii, která nemá eh, ty mm, nedostatky jako jaderné štěpení třeba. A druhá věc, který je velice důležitý projekt, poněvadž eh, je to největší eh, mezinárodní program Evropy a to posiluje naši pozici v Evropě vůči, za, vůči mezinárodním partnerům. Výbor ITER je tedy významný a je třeba si uvědomit, že jsme učinili celou řadu chyb, především při řízení projektu, kdy eh, třeba mm, kvůli tedy špatné konfiguraci řízení projektu to mělo dopadu, dopady na výdaje. <clears throat> Měli bychom tedy mít nový model řízení projektu. A teď k rozpočtu. <clears throat> Souhlasím s kolegy, kteří řekli, že tento projekt by neměl ohrozit další priority eh, sedmého programu. Eh, my jsme to řekali na začátku sedmého rámcového projektu, programu, pardon, že tam je celá řada priorit, eh, jako obnovitelné zdroje a další jsou důležité i pro konkurenceschopnost Evropy. Proto bychom měli nalézt řešení spolu tedy s radou a s komisí, abychom nějakým rozumným způsobem Eh, řízeným způsobem pokračovali s projektem ITER bez toho, aniž bychom ohrozili eh, náš hlavní cíl, tedy další priority, které v tom sedmém programu figurují. Není bude to snadné, ale musíme to vyřešit. Děkuji. Děkuji, Reimer Böge. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, panu Haglundovi za jeho prezentaci a Děkuji také za to, jakým směrem se ubírá společně s ostatními eh, stínovými zpravodaji. Měli jsme přípravné zasedání k delegaci do Kadaraše a s ohledem na to, co jsem tam slyšel, musím samozřejmě přiznat, že ty prezentace, které tam zazněly, byly tam dva generální ředitelé z komise a byly tam tři eh, z oblasti výzkumu. A musím říct, že to ve mně vyvolalo celou řadu nových otázek. A tady samozřejmě doufám, že delegace, až nám poskytnou informace, některé z těchto otázek vyjasní, že vyjasní, jak politicky nakládat s těmito obtížnými otázkami. Musíme si samozřejmě uvědomit, eh, že eh, vědecká oblast eh, s ohledem na IT a eh, pokud jde o jadernou fúzi, sama má roztříštěné názory. Takže je to velice problematické se tady politicky nějak rozhodnout. Zároveň platí, že tady hovoříme o ITE jako takovém, nezávisle na ostatních rozhodnutích, která jsme v minulosti v souvislosti s IT řešili. Myslím si, že musíme dále o této věci mluvit s radou a s komisí. Musíme tady použít tento příklad IT, abychom ukázali, že není možné zvyšovat nátlak na Evropský parlament, eh, že by se řekl, ano, byly tady určité eh, mezinárodní závazky, červenec 2010 a tam byl ten závazek posílen a není možné zastávat eh, ten názor, že eh, do roku 2020 to navýšíme na 6,6 eh, miliard euro a že to vlastně se takto odrazí v rozpočtu. V ostatních politických oblastech někdejší komisařka paní Ferrero-Waldner na mezinárodních dárcovských eh, konferencích, pokud je o kategorii 4, Palestínu a tak dále, i po obtížných konfliktech, vždy předtím, než udělala nějaké mezinárodní sliby, s námi hovořila, komisařka jednala s příslušnými generálními eh, sekretariáty, ředitelstvími a s parlamentem, hovořila s nimi a vyjednávala, kam až může za komisi zajít. Samozřejmě Někteří eh, zpravodajové z tohoto parlamentu byli přítomni na těchto dárcovských konferencích. A já vidím, že tento postup teď komise, také pokud jde o IT a o další věci, jak si zapomněla. A já si myslím, že by se to mělo vrátit tak, aby nás nestavili neustále před hotovou věc ale projednávali to s námi předem. Samozřejmě, pokud na konci celého toho postupu, a já tady nechci eh, předbíhat to, o čem tady budeme diskutovat v příštích týdnech, pokud jde o otázku tohoto projektu, který je samozřejmě velice rozsáhlý. A já si myslím, že jak to uvedl Karl, eh, všude také diskutujeme o těchto věcech a eh, samozřejmě tam bude určitý prostor na to, abychom mohli čistě financovat tyto projekty a zároveň dostatečně chránili další priority. A to je velice důležité vzhledem ke zkušenostem, které jsme udělali. Pokaždé, když se objeví nové potřeby, tak se potom na tom podílí i některé projekty nebo kategorie, ze kterých tyto priority pochází, ale není možné, aby se takto přetěžoval rozpočet Evropského parlamentu, především pokud se podíváme na finanční rozměr tohoto projektu. Myslím si, že bychom se teď měli zamyslet nad tím, jestli tady nemůžeme někde najít nějaké doplňkové alternativní financování, až pokud jde o, o opravné rozpočty, které se budou schvalovat v, příštím, v příští době. Když se vytvoří takový tlak a když na nás, po nás čekají řešení, rychlá řešení, tak bychom měli také vyjasnit, jak v této situaci přimějeme ostatní dárce, aby stáli za svými sliby, pokud jde o ITE, anebo jestli tam dojde k nějakým přesunům a jestli nedojde k tomu, že za několik měsíců nás najednou nepřekvapí nějaké nové okolnosti a zase budou problémy s financováním. Pokud víme, tak Japonsko oznámilo, že mají některé problémy s dodávkami, které předem slíbili, ale zároveň se toho projektu chtějí držet, chtějí to splnit a pokud vím, tak v roce 2008 Eh, byly USA také v obtížné situaci a kongres se tehdy rozhodl, že možná ten projekt bude ukončen. Tedy my tady musíme vědět, jak to nakonec bude vypadat, jak bude vypadat eh, závěrečné financování. Není možné, abychom se teď něčemu rozhodli a potom eh, příští rok nás překvapí nějaké nečekané okolnosti. Musíme být jasno v tom, proč jsme v roce 2011 to rozhodli. Musíme mít jasno, že teď, že v roce 2011 dobře rozhodneme, všechno pojistíme, pojistíme všechny finance, které budou k dispozici e, i do budoucna. Děkuji. Děkuji, Reimere. Ano. Já osobně jsem se ujistil o tom, že naše delegace v Kadaraš se setká s nejvyšším administrativním francouzským orgánem, který se stará o tuto záležitost. Máme tady pana Bernarda Bigo, který je generálním administrátorem, pokud jde o eh, tuto jadernou energetickou agenturu a sledují tento projekt a neustále je v kontaktu s Japonci a přispěl také k tomu, aby tam byli vysláni francouzští experti, aby pomohli Japoncům vyřešit problematický, problematickou situaci eh, ve Fukušimě. A je také ve Francii pověřen projektem pro eh, vlastně obnovení nebo posílení eh, sarkofágu v Černobylu. Takže všechny otázky, které naše delegace bude mít, především ty nové otázky, eh, které vyvstaly, jak říkal pan Bögem. Všechny tyto otázky budou co nejlépe zodpovězeny, jak je vidět. A pan zpravodaj potom na tom základě nám navrhne další kroky. Pane Haglun, chcete se k tomu ještě závěrem vyjádřit? Uh, Já si myslím, že tohle byla velice dobrá úvodní diskuse, takže prosím kolegy, aby mě posílali písemné poznámky, pokud něco mají. Já vám potom poskytnu návrh stanovisko a určitě se dopracujeme k velké většině, což je velice nutné vzhledem k tomu, jaké výzvy nás čekají při diskusích s ostatními institucemi, takže zatím bych chtěl kolegům pouze poděkovat. Děkuji vám, pane zpravodaji, a velice vám blahopřeji, protože vaše práce je, má náskok před tím, eh, co se děje eh, v komis, pardon, ve výboru ITRE, který je zodpovědný za tyto věci v podstatě. Ten zatím ještě nerozhodl ani o harmonogramu, ani nejmenoval zpravodaje. Na základě eh, určitého odhadu a toho, co víme o prácích v rámci ITRE, uh, Eh, můžeme mít následující harmonogram výměnu názorů na základě návrhu zprávy 23. a 24. května a potom 14. a 16. června eh, přeskum eh, písemného návrhu. Lhuty by byly 16. června a návrh můžeme eh, přijmout 12. nebo 13. června a potom podle hlasování výboru ITRE uvidíme, kdy bude možné toto předat v eh, plenárnímu zasedání. Teď navrhuji, abychom se podívali na bod 4 a 5 na pořadu jednání. Je to návrh opravného rozpočtu 2011, číslo 2 tak jak to bylo už předesláno na minulém zasedání. Jde o projekt Evropské komise. Je to projekt, kde je snaha očkodnit některé země nebo pomoci některým zemím, které zasáhly klimatické problémy. Je to Slovensko, Chorvatsko a Česká republika. Naší zpravodajkou je Sidonia Jembřevská, která tady ale není a proto udělím slovo Reimerovi Böge, který je zpravodajem nebo spolu zpravodajem v této věci. A po trialogu, po minulém trialogu, který jsme vedli s radou, maďarským předsednictvím a komisí, kde jsme diskutovali o návrhu opravného rozpočtu číslo 1 a také o tom, jakým způsobem budeme financovat pomoc pro země, které byly postiženy záplavami už minulý rok. Byl to Maďarsko a Polsko. Rada se dohodla, postupovat velice neobvyklým způsobem negativních rezerv a my jsme tehdy velice výrazně upozornili na to, že takový návrh nám nevyhovuje a argumentovali jsme, že negativní rezerva je možností, která se omezuje pouze na 200 milionů eur. A návrh opravného rozpočtu číslo 1 už vyčerpal téměř všechny prostředky z těchto 200 milionů eur a Využití tohoto postupu by vedlo pouze k tomu, že koncem roku by se odložilo rozhodnutí, které stejně, nebo že by se pouze odložilo rozhodnutí, které přesto bude potřeba udělat. Eh, jestli tady to budou nové prostředky, nebo jestli půjde o to, že se to přesune někde uvnitř rozpočtu mezi různými eh, kategoriemi. Nepodařilo se nám radu přesvědčit. Mezitím jsme oshlasili posměňovací, pardon, první opravný rozpočet a potom, tak jak jsme s tím počítali a jak jsme to i řekli radě, tak se stalo a objevil se ten stejný problém opakovaně. Opět jsou tady záplavy, které opět eh, si vžádají podporu z evropského rozpočtu. Tentokrát se to týká Slovinska, Chorvatska a České republiky. Evropská komise navrhla, abychom na to udělali nové finanční prostředky a v radě to teď není to řešení, ke kterému se kloní rada ta se chce držet řešení, kdy se hledají finanční prostředky tím, že se to přesune mezi různými kategoriemi. Očekáváme rozhodnutí eh, Rady 23. května a bude potřeba, abychom do té doby, nebo abychom okamžitě vlastně eh, poté, okamžitě po 23. květnu se rozhodli i my. Stejný problém jsme měli i s jinými opravnými rozpočty, které se připravují. Takže v tuto chvíli se jedná o výměnu názorů. Samozřejmě, že můžeme eh, tady také diskutovat na základě zprávy na nějakém pozdějším zasedání, kdy vlastně už přihlédneme k tomu, co budeme vědět o pozici rady v té době. Reimere, eh, řekneš nám, jak se k tomu stavíš? Ja, vielen Dank, eh, Děkuji, pane předsedo. Já k tomu vlastně nemusím ani nic dodávat, protože bod na pořadu 5, eh, na, bod 5 na pořad, pořadu jednání uvolnění prostředků z Fondu Solidarity EU pro Slovinsko, Chorvatsko a Českou republiku. Tam v podstatě nejsou žádné problémy, tam bychom tomu mohli dát zelenou, také pokud jde o částky, které navrhla komise. Ale je tady problém, že rada nechce pokud jde o některé položky eh, v souvislosti 2011, eh, nebo drží se určitých položek v rozpočtu 2011 bez ohledu na eh, ztráty a na základě trialogu. Teď máme takovou situaci, kdy se Evropský parlament musí rozhodnout, jaké stanovisko zaujme. Jestli vyhovíme radě, přistoupíme na její stanovisko s těmi obvyklými hrami, a půjde především o využití eh, linii ESF, kde je to různě hodnoceno, proč některé peněžní prostředky nebyly dostatečně využity. A otázka jestli my na to přistoupíme, a nebo jestli budeme podporovat to, co tady prezentovala paní zpravodajka, tedy to, že musíme eh, se komise dotázat, proč eh, zprávu, eh, tedy ten třetí opravný rozpočet silněji eh, nespojila s těmi otázkami, které nyní řešíme. Takže v příštích týdnech tady budeme mít diskuzi k těmto zprávám, bude to 24. května, 26. Eh, května je závěrečná lhůta pro prozměňovací návrhy a potom bude nasledovat plenární zasedání a to se tam bude řešit, stejně tak jako návrh opravného rozpočtu číslo 3. To jsou tedy ty, tyto záležitosti a částky. Jde tedy o to, jak do toho vstoupíme, jestli tam vyšlem nějaký signál, eh, jestli budeme souhlasit nebo nebudeme souhlasit. To je otázka pro eh, to pro frakce, jak do toho, kdo bude chtít vstoupit. protože je možné, že ty dotčené zemi potom budou využity jako rukojmí. To je otázka, jak ta situace bude vypadat. A jde o to, jestli se nám podaří za parlament dohodnout se na pozici, eh, která bude mít eh, silnou kvalifikovanou většinu. Víc už bych k tomu ani nedodával, a už jsem naznačil, že pokud jde o některé věci, jako ITE, tak bude potřeba o tom eh, silně uvažovat a když kolegové rady si budou pilně muset psát, psát poznámky, tak možná je to pro ně i znavení, eh, že my už nebudeme pořád ustupovat, jak jsme ustupovali dosud, pokud jde tedy o všechny ty rozpočty. Ano, eh, takže mm, eh, již jsme řekli, že máme zde bod 6, to a zároveň máme návrh opravného rozpočtu číslo 3 také to je ten tradiční opravný eh, eh, rozpočet, kterým se uzavírají eh, účty za minulé období, kdy se vyhodnocují ty přebytky a navrhuje se, aby tyto přebytky byly vráceny členským státům. Tento přebytek tento rok jsou 4 miliardy 500 milionů a v v minulých letech ten průměr byl 2,5 miliardy. Takže vidíte, že zde tam jsou velké eh, odchylky mezi jednotlivými léky, takže 4,5 miliardy to je hodně. A to se vysvětluje těmi eh, rozdíly ve směných kurzech což platí především pro obchodování se zemědělskými komoditami. To je asi 85 eh, milionů euro. To je směné kurzy rozdílové, rozdíly směných kurzů. A Eh, takže i ty pokuty, které uvolila eh, komise, to je miliarda 280 eh, milionů euro a vlastně to jsou pokuty, které jdou do stálých vlastních zdrojů rozpočtu, v rozpočtu. A takže ty proto těch, ty 2 miliardy 700, které tam byly vyčleněny, nebyly vyčerpány. A víte, my jsme o tom dlouze diskutovali na konci minulého roku, když jsme jednali o návrhu Evropské komise, která navrhovala změnu finančních výhledů a týkalo se to tehdy pouze financování programu ITER. My jsme o tom hodně hovořili i dnes ráno teď, takže takto eh, vypadá těch 4,5 miliardy přebytku, takto je to rozloženo. A <clears throat> tak, jak i navrhuje Reimer PG, je třeba, aby během příští schůze abychom eh, přijali principiální pozici. To znamená, eh, politicky nastolíme určitý vztah mezi těmi novými potřebami <clears throat> které vznikly především u Fondu Solidarity, kde nemáme dostatečné financování a propojíme to s těmito významnými prostředky, které normálně jako přebytek by se měly vracet členským státům. E, podle tedy e, řízení prostředků v roce 2010 a nebo uvidíme, co navrhne zpravodajka Sidonie Jirčevská. A já myslím, že by bylo dobré, abychom se začali zamýšlet nad tímto, poněvadž eh, stanovisko rady mm, by mělo být vydáno 11. či 14. června a je třeba si uvědomit vzhledem k procedurálním eh, problémům nebo otázkám spojeným s konzultacemi s národními parlamenty, tak asi Mm, budeme mít mm, těsný harmonogram <clears throat> na hlasování o tomto opravném rozpočtu číslo 3. Takže pokud nejsou další připomínky, tak děkuji a navrhuji, abychom přešli k poslednímu bodu programu. A přišel místo předseda Kalfin, který E, připravuje zprávu týkající se Evropské investiční banky a pohovoří o e, tom neformálním trialogu, který e, proběhl, myslím, 3. května. Takže, milí kolego, máte slovo. Děkuji. V posledních letech jsme měli dialog s radou a v rámci trialogu jsme se sešli třetího a další zasedání bude dnes odpoledne a další se bude konat příští týden během štrasburské plenárky. My se snažíme pokud možno dosáhnout dohody do, prostř- do poloviny května, protože na základě informace od služeb parlamentu to je ten termín, kdy je třeba dospět k dohodě. Máme-li mít dost času na schválení v Radě a parlamentu konečného textu, aby to bylo také zveřejněno v úředním věstníku a aby eh, Evropská investiční banka z toho nebyla moc nervózní došlo k určitému pokroku od minula, ale pořád je tady ještě několik věcí, kde se názory rozcházejí. Já bych vás chtěl o tom informovat. Na minulém zasedání 3. května jsme dostali dva texty navržené radou. První se týká stropů jak si vzpomenete, v rozhodnutí parlamentu jsme eh, to chtěli navýšit pro regionu, zejména ze, pro středozemí v souladu s tím, co se na severu Afriky politicky teď děje. Stanovisko rady je takové, že by akceptovali navýšení pro sever Afriky eh, o miliardu, ale to by se netýkalo ostatních regionů prozatím odmítají náš návrh, abychom použili 140 milionů euro, což bychom mohli vzít od jinot a také nechtějí, abychom do textu dali naše odůvodnění zvyšování e, stropu, což je proto, že e, se objevují nové státy a tudíž e, ten eh, seznam nároků eh, se zvyšuje. Proto oni jsou jenom proto, abychom to tady navýšili, ten strop pro sever Afriky, ale nemělo by se k tomu přiblížit potom v dalším rámcovém programu. Mělo by to být čistě jednorázové. Takhle se na to dívá rada. Pak je tady ještě něco dalšího, co je zajímavé, co rada eh, navrhuje, totiž, aby se pro sever Afriky zavedla koncepce kondicionality. To znamená, peníze by se vynaložily jenom v tom případě, že bude docházet tam k politickému pokroku, což politicky zní velice hezky, ale prakticky to vytváří celou řadu problémů. A to zejména, kdo bude hodnotit politický pokrok, co konkrétně lze pokládat za politický pokrok, jak může banka klidně fungovat, aby věděla, co může dělat a jaké se může používat limity a podobně. Takže otázka stropů je pořád ještě nevyřešená. Kvůli tomu tomu, že jsme chtěli další eh, fondy, zejména pro země před vstupem. Evropská investiční banka eh, totiž by měla v podstatě zastavit další operace až do konce mandátu, ale krom toho je tady ještě ta kondicionalita a rada navrhuje, že by komise měla rozhodnout o kondicionalitě a dát zelenou Evropské investiční bance, což se nám nejeví jako přijatelné. My jsme řekli, že za této situace bychom mohli eventuálně akceptovat používání eh, aktů v eh, přenesené pravomoci. To znamená, že komise mohla rozhodnout, ale informovala by radu a parlament a parlament by měl možnost to zarazit, pokud by to pokládal za nevhodné. To je k diskusi. Další věc se také týká kondicionality. Je tady návrh, který pochází od nás a je to výsledek vyjednávání o textu aby se e, takováto kondicionalita uplatnila také na východní partnerství, na země, které do něho patří, aby se zavedl e, seznam, že čím víc, pardon, zásada, čím více budou mít reform, tím více budou mít možnost čerpat z prostředků přes Evropskou investiční banku. Znamenalo by to, že bychom museli najít patřičný mechanismus pro kondicionalitu a pak by se to tedy dalo uplatnit na jihu i na východě. Znamenalo by to ale velkou změnu v tom, jak se poskytuje rozvojová pomoc a jak se bude nadále poskytovat. Zatím je tady jenom kondicionalita do přijetí rozhodnutí a pak se zkrátka dá zelená a peníze plynou. Eh, zní to velice lákavě. Z politického hlediska jsem zavést pojem kondicionality, ale mohlo by to být přijatelné pouze eh, za určitých podmínek. Mohlo by to vést ke změnám i v jiných politikách. Znamenalo by to, že bychom museli ale nejprve se shodnout mechanismu, jak hodnotit kondicionalitu a jak potom měnit použití prostředků nebo vyčlenování prostředků. Řekl bych, že to je nejdůležitější věc, kterou momentálně diskutujeme. A druhá se týká aktů přenesené pravomoci. Na tom hodně eh, staví parlament, rada a komise jsou velice pro, proti. Co my tím myslíme? Aby se používaly pro regionální eh, doporučení. To znamená, komise a banka by měly vypracovat hlavní směry pro eh, regiony, kde by se specifikovalo, co bude v mandátu, pak by se to předložilo radě a parlamentu. A pokud by byl tichý souhlas, tak by mohli pokračovat, pokud ne, tak by se to muselo revizovat. Oni se bojí ale dávat další strategické dokumenty parlamentu. Tedy banka, komise ani rada by tohle nechtěli dělat. A my bychom se chtěli snažit o východisko. A o tom jsme hovořili včera a uvidíme, jak se nám to bude dařit dnes. Šlo by nám o to, aby se třeba vytvořily nějaké obecné podmínky ve zvláštní příloze a bylo by to přijato spolurozhodovacím postupem a řeklo by se, že ta konkrétní příloha by se v budoucnosti eventuálně mohla měnit aktem přenesené pravomoci tak, aby měli volnost, aby mohli zpracovávat konkrétní podmínky, což by asi zase parlament z politického hlediska nezajímalo. Takže to je druhá věc. První věc je strop plus kondicionalita, druhá věc eh, akty přenesené pravomoci a třetí věc je, o kterou velice stojíme, totiž eh, Bělorusko, aby už nebylo momentálně eh, uznatelnou zemí, aby si nemohlo nárokovat. A pak ještě by tady byla poznámka pro Island, tedy že ten by se zvažoval jako kandidátská země a nebrali by se v potaz problémy, které mají s Nizozemskem a s Spojeným královstvím v souvislosti s penzijními fondy. Protože eh, komise navrhuje a rada by chtěla, aby Island se tam eh, dala jakožto země, která může eh, si ty peníze nárokovat, jenom když se to vyřeší. Čili já si myslím, že eh, parlament si myslí, tedy pardon, podle parlamentu, kdyby se takhle udělalo, by to bylo poněkud přehnané. Existuje velká opozice eh, vůči eh, ohledně našeho hlasování o středozemí. Tady je rada velice, pardon, komise je velice proti, pořád je to ještě tady nastoleno. A pak je tady ještě několik důležitých eh, redakčních eh, roz, eh, názorů, rozdílných názorů. Čili my, aby jsme se zaměřili na rozvoj, my tam chceme dát také kritérium lidských práv při posuzování projektů, což se zase moc nelíbí bance, to se tedy týká postupu při redigování textu. A nakonec rada není moc pro abychom tady měli mechanismus pro pracovní skupinu, která by dále sledovala, co se děje se zprávou, jak se to vyvíjí v budoucnosti a jak Evropská unie má organizovat eh, rozvojovou pomoc bilaterálně i multilaterálně. To je politicky delikátní věc, rada o to moc nestojí, je to věc otevřená ale musím vám také říci, že rada proto nejeví velké nadšení. A pokud budou hodně proti, tak asi budeme muset promyslet jiné alternativy v parlamentu, jak tu věc nicméně sledovat, protože je to důležité. A myslím si, že ve zprávě máme velice důležité návrhy a to je třeba zvážit alespoň do příštího mandátu. Myslím si, že příští rok parlament bude diskutovat o mandátu po roce 2013 a pak už snad tyhle základní věci budou jasnější. Takhle si dnes stojíme. Jaké jsou naše předpovědi? Pokud rada bude pracovat hodně aktivně, pak bychom tu věc mohli uzavřít do příštího týdne, ale mám o tom své pochybnosti, protože i oni mají své postupy a jsou věci, kde se stanoviska zatím velmi rozcházejí. Ale my za svoji stranu se budeme maximálně snažit a pak bude třeba rozhodnout, eh, zda někde ustoupíme, ne. Myslím si, že parlament může být víceméně spokojen s tím textem, který už byl vlastně přijat. Protože i když to není třeba úplně, jak jsme to navrhovali, tak to hodně následuje línii parlamentu. Děkuji kolego a <clears throat> blahopřeji vám k tomu, jak vedete ta jednání u některých bodů ještě existuje velká neschoda s radou, jsou to citlivé body a především <clears throat> je jasné, že problém politické podmíněnosti těch úvěrů, tedy kondicionality, mm, tedy kromě Evropské investiční banky, tedy v podstatě jde o pomoc v případě <clears throat> eh, spolupráce, tedy rozvojovou pomoc, tak to teď eh, samozřejmě bude v jiném světle vzhledem k událostem v arabském světu až do posud eh, jsme měli politické podmínky, v těch smlouvách byly zakotveny, ale v podstatě nikdy se neskládaly účty z toho, jak to se aplikuje, jak se to splňuje. Samozřejmě víme, že ty klauzule, ty podmínky se těžko eh, aplikují, ale nelze to ignorovat. <clears throat> Zdá se, že vzhledem k tomu, co se děje eh, u středozemního moře, tak již nelze stejně přistupovat k zemím, které skutečně E, se mění v demokratické a e, je třeba k ním přistupovat jinak než e, ty, které s tím ještě váhají. Velice často doposud jsme dávali pomoc, která měla za efekt, že spíše posílila ten mm, autoritářský režim. A vlastně nakonec to nahrávalo eh, těm eh, daným tedy eh, vedoucím představitelům. Samozřejmě ta pomoc Evropské investiční banky je odlišná v tomto, ale nicméně ta filozofie je jednoduchá. A tudíž to je samozřejmě velice důležitý bod. <clears throat> A teď, pokud jde o Eh, následné akce. Takže eh, ano, vás čekají další schůzky a eh, potom nám řeknete, jak to probíhá, abychom mohli přijmout strategii. A vidíme, že tato významná agenda je v dobrých rukách. To nás těší. Pokud nejsou další připomínky, tak děkuji. <clears throat> Tím jsme vyčerpali program a příští schůze bude 23. května v 15 hodin no poté 24. května. Tím uzavírám schůzi, ale na chvíli si tady eh, ponechám koordinátory na schůzi koordinátorů, takže eh, tím teď končíme se v schůzí a začneme s koordinátory za tři minuty.